So colleagues, we are going to, uh, to start again with the votes. Kolegové, budeme pokračovat hlasováním. Prosím, zaujměte místa. I'm going to chair in French, so if you have to put your Budu uh, předsedat francouzsky, takže pokud byste si mohli vzít sluchátka. Vot Budeme hlasovat nejdříve o návrhu, který se týká jakosti vody určené k lidské spotřebě. I když to není zvykem, vzhledem k tomu, že je zde hodně nových poslanců a jsou to texty, s nimiž se seznamujeme, tak navrhuji dát slovo minutu zpravodaji aby vysvětlil předmět tohoto hlasování ne více než jednu minutu, takže, i když to tedy není běžné. Takže Kristof Hansen, zpravodaj, k tomuto prvnímu textu prosím, aby vysvětlil téma svého textu zbytku výboru. Děkuji, pane předsedo. Bod, který máme na pořadu jednání, je revize směrnice o pitné vodě, která byla zavedena před 20 lety po občanské iniciativě Right to Water, kde se podepsalo více než milion a půl občanů. Komise se potom rozhodla otevřít toto téma a zaměřit se na přístup k vodě a především na kvalitu vody a produktů, které jsou v kontaktu s vodou. Já už jsem se setkal se stínovými zpravodaji, abychom rozhodli o postupu. Dohodli jsme se mezi stínovými zpravodaji na klíčových bodech tohoto návrhu, které budeme muset jako Evropský parlament hájit vůči radě, která není úplně stejného názoru. Minulý mandát se o to staral Michel Danten, tam už se hlasovalo na plenárním zasedání, teď to nebudeme znovu otevírat, teď jde o to, že nám bude dán mandát k jednání s radou. Na 7. října je naplánován první trialog. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Budeme tedy hlasovat elektronickou cestou. Máte všichni své hlasovací karty. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dobře jste odvedli svou práci, takže je zde velká většina pro zahájení třístranných jednání. Můžeme přistoupit k druhému hlasování. To jsou minimální požadavky na opětovné využívání vody. To je v podstatě stejné téma. Jde o to dát vyjednavačům právo zahájit jednání. Pokud tady Simona Bonafé není, tak rovnou přistoupíme k hlasování. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. Výborně. Můžeme tedy přistoupit k zahájení trialogu příští týden k těmto dvěma tématům. Takže hodně štěstí vyjednavacím výborům, výboru Envy vyjednávacím týmům. A teď máme třetí hlasování, to se týká otázky k ústnímu zodpovězení o konferenci OSN o změně klimatu 25. Teď budeme hlasovat ne o usnesení, ale o těch otázkách k ústnímu zodpovězení, které klademe. První hlasování o ústní otázce na komisi. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Teď druhé hlasování ke stejné otázce, ale jedná se o otázku radě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Výborně. Teď můžeme přistoupit k hlasování, které se týká rozpravy dnes dopoledne, takže budeme hlasovat o námitce podle článku 112 prodloužení doby platnosti schválení účinných látek. Jedná se o několik pesticidů, hlavně flumioxazin, ale i další. Takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Námitka je přijata. Jedná se o hlasování prostou většinou. A nyní druhé hlasování o námitce. Tady se jedná prodloužení doby platnosti schválení účinných látek, jako například chlorotoluron. Zahuji hlasování. Končím hlasování. Námitka je přijata. A nyní tři hlasování, která se týkají tří geneticky modifikovaných plodin. Jedná se o námitku proti uvedení produktů, které obsahují GMO. Tady začneme kukuřicí MZHG0JG, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Většina je pro námitku. Druhé hlasování se týká modifikované soji A2704 pomlčka 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A teď třetí hlasování, které se týká několika geneticky modifikovaných organismů. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže máme námitku k těmto třema, nebo tedy k těmto třem geneticky modifikovaným organismům a k tom balíčku o pesticidech. Takže hlasování jsme tímto ukončili. So we are going to follow the next item. Tak pustíme se do dalšího bodu na našem programu a to bude konference COP25 v Chile. Máme zde rezoluci. kterou podepsalo šest politických skupin a já dám slovo k těmto, právě těmto šesti politickým skupinám a jako první Petr Líze za EPP. Dank, liebe Kolleginnen und Děkuji, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Já eh, jsem inspirovan tou eh, vášnivostí a přesvědčením milionů mladých lidí, eh, kteří v ulicích, eh, nechávají zaznít eh, svůj hlas. No a eh, musím říct, že to zní velmi zeleně, ale prohlásila to designovaná předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Ta, ta vášeň a nasazení mladých lidí je pro ní inspirací a měla by být i pro nás. Měli bychom tedy podpořit tyto cíle, znamená její cíl, eh, zvýšit náročnost klimatických plánů a k tomu budou tedy eh, konkrétní opatření v dopravě letecké, eh, lodní a v dalších oblastech, kde se zatím pro klima moc neudělalo. <clears throat> My jsme hm, tedy o tom hovořili na koordinátorech a já si myslím, že není správně, když eh, sice říká generální tajemník OSN, eh, že eh, všichni tedy se musí více, více zasadit za ochranu klimatu, ale přitom se také vlastně snaží zabránit opatřením v letecké dopravě v Evropě. A já myslím, že to je třeba vynášet na veřejnost. V Montrealu tento týden bude eh, summit, nebo je summit ICAO a tam by se na to měli více zaměřit také žurnalisté. Takže musíme pro téma dělat eh, víc. Tady podporuji paní von der Leyen, ale podporuji také tu druhou část, kterou řekla, a to, že musíme proto získat lidi. Nesmíme je přitom přehlížet a dělat to eh, proti jejich vůli, eh, je to dlouhodobá záležitost, nemůžeme prostě si říct, tak my to teďka nějak eh, rozhodneme a dobrý. Ne, to je dlouhodobá věc. Eh, ti z nás, kteří pracují v regionech, které jsou závislé na uhlí, tak my víme, že tedy skutečně tam je nutná spravedlivá, spravedlivý přechod, just transition a tak dále. Prostě eh, my máme fyzikální zákony a podle nich je jasné, že je dobře, když budeme v Evropě snižovat emise CO2 a podobně, ale eh, je daleko lepší, když eh, takto budeme postupovat v souladu s dalšími. Mnozí tedy naše vlády kritizují, že dělají příliš málo, ať už je to pravda nebo ne. A Někteří říkají, že děláme dost, ale v podstatě jsme takový eh, ve stylu jedno okého, který je mezi slepými král. A proto tady máme pozměňovací návrhy k těmto rezolucím. Děkuji. Děkuji za frakci SD Mohamed Šajim. Sorry, <coughs> let me see how this works, what it works. No tak mi to funguje, dobře, děkuji. Děkuji. Já jsem přemýšlel, co vlastně tedy mám na tomto výboru říci eh, ke kopu. Ano, samozřejmě, zvlášť v době, kdy tady tolik mladých lidí v ulicích bojuje eh, za změnu klimatu. A Eh, když se tedy podíváme, jaké jsou naše evropské ambice, eh, tak možná, že bychom mohli být inspirací pro zbytek světa eh, toho, jak se dosahuje nebo blíží se ke klimatické neutralitě. Já ano, měli bychom být ambicioznější, to slyšíme často, ale také třeba se zamyslet nad tím, jak tuto Eh, tento přechod uspořádat spravedlivě a samozřejmě tedy eh, získat pro to lidi. To je de facto přístup sociální demokratů v Evropě. Mohl bych hodně hovořit o klimatické spravedlnosti, jak to udělal zástupce EPP. My, my chceme, aby to byla eh, pozitivní přechod, měli bychom mít speciální fond, který bude pomáhat členským státům na cestě k klimatické neutralitě. Je to také o koordinaci implementace, jak jsme na tom dnes a podobně. Takže až pojedeme do Chile, tak můžeme být skutečně eh, lídry v tom, jak zajistit, aby se na světě žilo lépe. A také, abychom mohli říci eh, mládeži, která eh, protestuje v ulicích, že jsme aktivní a že děláme to, co je správné. <clears throat> No a já myslím, že jsem to pro dnešek řekl dost. Thank you, so Nils for Renew. Thank you, Chair. Well, half a year ago we had a special... Eh, pan Torvalds za Renew. Děkuji, pane předsedo. My jsme před půl rokem eh, měli speciální zasedání eh, v Envy a byla tady Greta Thunberg. A během její eh, řeši, která byla velmi emocionální a dnes vidíme, že včera téměř, téměř plakala Eh, na Spojených národech, ale ona téměř plakala už u nás. Ten přístup je velmi emocionální a vidíme, že stovky a tisíce mladých lidí také jsou emocionální. Emocionální přístup je z politických důvodů někdy správně, ale je to současně s tím nebezpečné v tom, že se velmi komplikované eh, problémy nahlížejí pouze z jedné, ze dvou, maximálně tří stran. Když eh, vidím tedy, když tedy eh, vidím, jak se oni na to dneska dívají, připomíná mi za moje mládí, když se začalo mluvit o třetích zemích a my jsme Eh, jak si eh, o ty zemí třetího světa mluvili eh, způsobem, který možná v tom třetím světě tolik nerezonoval. Jsou to velice složité věci, ale ono se to zjednoduší, když se podíváte na environmentální zprávu komise z letošního roku. Tady eh, se ukazuje, že některé země, jako moje vlastní, Švédsko, tak eh, jsou poměrně daleko eh, ve schopnosti vyrovnat se s výzvami. Ale <clears throat> mnoho evropských zemích na tom není tak dobře jako my. A proto je třeba pochopit, že tady musí být evropský přístup k věci. Je třeba Eh, vzít v úvahu právě tu rozmanitost v Evropě, protože když to tak neuděláme, tak eh, se nám dařit nebude v našem úsilí. A to vlastně souvisí eh, s tím just transition, tedy s tím spravedlivým přechodem, jak to hovořili sociální demokraté. Někdy, někdy se zdá, že svět zachráníme pomocí elektromobilů, které spotřebují obrovské množství baterií. <clears throat> Ale já vás mohu tedy ujistit, že na to, abychom eh, vytěžili dostatek kovů, které na to potřebujeme, museli bychom eh, zcela vypálit lesy eh, v Kongu. Takže prostě s tím je spojeno mnoho věcí, které nevypadají tak krásně jako samotné elektromobily. Děkuji Paul Ongren za zelené. Ne, není tam. Takže já nyní řadu. No. Eh, eh, Děkuji. Když jsme byli v Katovicích téměř před rokem, na tom velkém setkání, které tehdy ospravedlnilo neúspěch Katovic, to byl summit eh, na podzim v New Yorku. To jsme si říkali, to nevadí, že Katovice nebyly úspěšné. V New Yorku to všechno napravíme, Evropa bude připravena, přijmou se nové závazky. Evropa ukáže, že může jít příkladem a nejen ostatní poučovat. Když se díváme na tu zprávu ještě dnes dopoledne, tak to není lepší než eh, to předcházející. Se Spojenými státy, s Brazílií, s Ruskem. Když to porovnáme, no tak Evropa to je v podstatě dobře, v pohodě. Není to tak. Eh. Spoustu let Evropa říkala, děláme víc než ostatní, takže to je dobré, už to je aspoň takový základ, tak přestaňte Evropu kritizovat, protože Evropa aspoň něco dělá, je lepší než ostatní. Ale nám nejde o to, aby Evropa byla lepší než ostatní, nám jde o to, aby Evropa dělala to, co musí dělat a aby byla příkladem pro zbytek planety. Takže do Chile s touto novou komisí musíme udělat to, že budeme přesvědčovat – Nejen, že budeme aktivní a budeme lepší než ostatní, ale musíme přesvědčit svým příkladem. Na to nás odkazuje k našim cílům ke zvýšení našich cílů, pokud jde o snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030. Probíhá rozprava, ale Evropský parlament eh, musí říci, že evropský cíl v oblasti klimatu není cílem, na kterém by se dohodlo na summitu. Je to rozhodnutí, které bylo přijato v procesu spolurozhodování takže my chceme tedy zvýšit své cíle a také investice do dopravy, do staveb, do obnovitelných zdrojů energie. Takže musíme udělat vše, co je třeba, abychom ukázali, že jsme příkladem, abychom šli příkladem a zároveň byli solidární se zbytkem světa, především se zeměmi, které mají problémy, se zeměmi, které jsou jako první obětí klimatických změn a přitom za to nejsou v takové míře zodpovědné. Musíme se řídit tím cílem 1,5 stupňů a musíme být také solidární se zbytkem světa, který také trpí těmito dopady. Za EKR paní Višněvská. Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové. Summit v Chile určitě nebude takovým přelomovým summitem, jako summit v Paříži nebo setkání v Katovicích. Máme co dočinění s celou řadou vystoupení mládeží na celém světě. Mladí se domáhají jednoznačnějších kroků, ale prosíme, rozhodnutí v Paříže jak se ukazuje, jsou příliš těžko proveditelné v praxi. Na to jasně ukázal klimatický summit v Katovicích. Tam se jedna země postavila proti a proto se nám nepodařilo uzavřít všechny záležitosti. Dnes musíme dbát především o to, aby rozhodnutí přijatá v Katovicích a v Paříži byla co nejlépe implementována všude na celém světě. Přestože jsem podepsala návrh usnesení o COP 24, jsem rozhodně proti jednostrannému zvyšování cílu ze strany Evropské unie do roku 2030. Musíme počkat, abychom viděli, zda ostatní jsou ochotní jít podobnou cestou, protože naše jednostranná akce má opravdu minimální globální význam. Nemyslím si také, že bude tak snadno dosažitelný cíl rovnováhy mezi emisí a jejich pohlcováním do roku 2050. V některých zemích a regionech, například v Polsku, to vyvolává obrovské sociální náklady a také hospodářské náklady, takzvanou energetickou nouzi. A nemáme tak přesvědčivý plán, jak tomu zabránit. Paní von der Leyen hodně hovořila o spravedlivé transformaci, z toho mám velkou radost, ale možná si neuvědomujete, jaké náklady to sebou může přinášet. To neznamená, že bych si nemyslela, že je možno dělat více. Určitě, ale je třeba především jednat moudřeji. Polské předsednictví v rámci COP24 začala diskutovat o otázkách elektromobility. Ta může mít skutečně klíčový význam. Můžeme zvětšovat zalesňování, můžeme také zvyšovat naši kapacitu absorpce emisí. V Polsku máme ambiciozní cíl zvýšení zalesnění o 33 do roku 2050. Důležitá je také práce na přizpůsobení se změnám klimatu, především ve městech. A náš polský plán adaptace se setkal s velmi pozitivní reakcí ze strany Evropské komise. Takže mnoho kroků můžeme a musíme udělat. Ale nemůžeme podnikat kroky, které jsou zaměřeny na krátký okamžik chvály a slávy, která ovšem z dlouhodobého hlediska může přinést velké škody. Děkuji. And, uh, uh the last, uh, Ještě poslední řečník v prvním kole Mick Wallace za, zelen, za GUE. Eh, <laughs> the World Meteorological Organization. Světová meteorologická organizace eh, nedávno vydala zprávu, kde tedy se hovoří, že eh, emisí máme příliš mnoho a situace se nezlepšuje. Pokud tu emisní mezeru neuzavřeme do roku 2030, nedosáhneme cílu pařížské dohody budeme muset postupovat s pětinásobnou ambicí, jestliže chceme udržet eh, globální oteplování eh, na rozumné úrovni. Eh, předseda Tusk mm, se nedávno sám pochválil v svém proslovu, ale my skutečně neplníme cíle z pařížské dohody. Tady třeba, aby eh, o 55 na úrovni všech států snižovaly emise oproti roku 2011. Čili my žádáme, aby ty cíle eh, na rok 2030 byly upraveny a budeme podávat pozměňovací návrh. Návrh rezoluce, o které tady hovoříme, je třeba, aby byl odvážný, poněvadž za poslední rok se mnoho změnilo. A <clears throat> ta zvláštní zpráva, ze které vycházíme, je téměř rok stará. A skutečně ta přelomová zpráva e, dokonce ani nebyla uvítána e, v závěrech COP24. E, my už víme, že přibývá ohrožených druhů a Tedy chceme, aby tato rezoluce měla svůj význam, aby něco skutečně řekla. Parlament nemůže být příliš nesmělý. My máme eh, zastupovat lidi, lidi z ulice, který, kteří ve velkých počtech, minulý víkend to byly 4 miliony a bude jich víc a víc, tak tomu nemůžeme nečinně přihlížet. Děkuji. Děkuji mnohokrát. <clears throat> A nyní každý já have one minute 30 seconds. Každý bude mít minutu a půl. Takže neváhejte. Elina Toca, EPP. Děkuji, pane předsedo. Především bych chtěla eh, poděkovat eh, výboru za odvedenou práci na této velmi důležité rezoluci Domnívám se, že se můžeme shodnout na tom, že boj proti klimatickým změnám je zásadní věc. A není pochyb o tom, že Evropa v této bitvě stojí v přední linii. Členské země Evropské unie produkují pouze 9 světových emisí. A proto já bych chtěla, aby v té rezoluci bylo více zdůrazněno to, že Evropská unie sama nemůže bojovat proti eh, těm globálním výzvám. Eh, je třeba, aby eh, se k tomu přihlásili také jiní hráči ve světě. A skutečně je třeba tady v tomto smyslu postupovat. Eh, chtěl bych připomněla, eh, že pokud se týče eh, celkových světových emisí CO2 v celém světě, tak zde Čína přispívá 24%. Takže proto si myslím, že je skutečně zásadní, abychom tedy měli společnou globální akci. Děkuji nyní zástupce SAD. Děkuji. Hovoříme o účasti na této konferenci. Řešíme to lépe než v minulosti, ale pořád ještě špatně. Jsou zde politické závazky, když země jako Čína, Indie a Spojené státy mají nedostatečný politický závazek, dá se vylepšit. Nicméně je zde celosvětové uvědomění, které je čím dál na lepší úrovni. Mladší generace dávají světu lekci, ale nemůžeme přistupovat eh, k této výzvě pouze uvědoměním. Potřebujeme také splnit své povinnosti. A ty povinnosti, to jsou prostě povinnosti a jsou to také daně. To je ta cesta. Sankce pro zemědělství nebo energetiku nebo dopravu. Když tam nebudou takové povinnosti jako spravedlivé zdanění nebo systém sankcí, které budou na úrovni té výzvy, již čelíme, tak budeme slabí. A my musíme být silní. Dámy a pánové, je čas na povinnosti. Merci. Uh, we don't have any speaker for... Za Renew tady nemáme nikoho. Eh, zelení, prosím, Michael Bloss. Děkuji vám. Já jsem chtěl jenom se vyjádřit předřečníkovi, eh, který hovořil, že možná bychom se neměli tolik spolehat na emoce. Eh, já mm, musím říct, že jsem eh, tam viděl jednu věc v pátek. Tam dochází k velkému pohybu, to je aspoň v Německu to tak je. My je prostě musíme brát vážně. Oni chtějí, abychom dělali mnohem více. A všem my chceme jet do Chile, aniž bychom zpřísnili své vlastní, eh, vlastní cíle. A to není dobře. Je to demokratický problém, jestliže tolik lidí chce, abychom je naopak zvýšili. Kdy vlastně eh, Eh, co se děje eh, v tedy Greta. Greta čte tedy ten zprávu IPCC, která nedávno znova vyšla. Eh, a sice říká se tam, že my se nepřiblížujeme k tomu dvou dvěma stupňům, ale spíše ke čtyřem až šesti a to prostě, to, to nejsou emoce, to je věda. For ID, Catherine Grisey. Děkuji, Katrin eh, eh, Grisey. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Čtení této rezoluce vyvolává určité otázky ohledně náležitosti těchto doporučení. Nejdříve finanční. Jak se můžeme zavázat od roku 2020 k nějakým stálým platbám, když víme, že třetí země mají problém mobilizovat tyto prostředky? A jak se ujistíme, že budou správně zpravovány? Další body jsou také kritizovatelné, například ta agenda OSN a nevládních organizací, kteří volají po globální reakci. Přitom jediná možnost je místní a regionální spolupráce. Jsou zde také nerealistické cíle. Víme, že nebudou splněny ani ty cíle pařížské. Vidíme, kolik v Číně je nových tepelných elektráren a co se děje s odlesňováním v Ázii a v Africe. A potom Evropská unie se snaží dávat lekce a ponaučovat a používá klimatickou diplomaci k tomu, aby se vměšovala do svrchovanosti státu. Děkuji. Back to the SND with Alexandra Moretti. Eh, nyní SAD Alexandra Moretti. Grazie, presidente, ringrazio i relatori. Děkuji, pane předsedo, děkuji zpravodajům za skvělou práci. COP25 bude klíčovým okamžikem pro to, abychom zrealizovali rozhodnutí z Paříže. Rozhodně si nesmíme nechat tuto velkou příležitost utéct abychom dostáli očekávání těch mladých, kteří demonstrovali i v těchto dnech všude ve světě. Zaměřím se na dva aspekty, které si podle mě zaslouží větší zájem. Za prvé zdraví, za druhé ženy zdraví. Podle nedávné studie Mezinárodní organizace zdraví mezi lety 2030 a 2050 bude asi 250 tisíc úmrtí za rok kvůli podvýživě, malárii a přílišnému horku. Ta klimatická změna bude mít čím dál větší dopad na národní systémy zdravotnictví a bude to mít čím dál vyšší sociální náklady. To nebude mít tedy vliv pouze na zdraví pacientů, ale také na způsob, jak lékaři budou poskytovat péči a jak budou umět vykonávat svou práci. Bude zde velký dopad na veřejné zdraví, na rozvoj některých chorob, například alergie, například eh, problém s otěhotněním. Mnohé studie říkají, že bude také hodně porodů, předčasných porodů, úmrtí při porodu, novorozenci s nízkou porodní váhou a tak dále. A potom otázka žen. Musíme si uvědomit, že ženy mnohem více trpí klimatickými změnami v porovnání s muži. A to proto, že nejsou dostatečně zapojeny do rozhodovacích procesů. Takže musíme bojovat eh, za genderové otázky také v oblasti dopadu klimatických změn, protože ten se určitě projeví i na ženách. Děkuji. <clears throat> Thank you. Uh, Miss Paulus for... Děkuji. Nyní uh, za zelené. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěla zdůraznit, že Evropská unie je jeden světový globální hráč a máme tedy 9 emisí, ale jenom 5 obyvatel. A že máme taky eh, energetickou chudobu, to je pravda. Eh, nechci, nechci hovořit proti tomu. Ale jestliže jedna osoba, Greta Thunberg, eh, může za jeden rok zcela obrátit veřejné vnímání, zatím, zatímco prostě eh, eh, Německo v podstatě neudělalo nic, tak já myslím, že ten největší společný trh eh, na světě, kde miliony výzkumníků a techniků dělají maximum, kde průměrná mzda je nejvyšší na světě, by skutečně měla být schopna, měl být schopen pro to něco udělat. Děkuji a ještě poslední. Eh, Bas Eckhout. Děkuji. Eh, možná, abych se ještě připojil k Jutě. Já jsem eh, poněkud překvapen taky o kolegu z jich EPP. To je v pořádku, oni hovořili, že je to důležité to klima, ale všichni ostatní říkali, no pozor, jako času dost a tak dále, nepřeháněme to s tou rychlostí já myslím, že si musíme uvědomovat, eh, uvědomit, že mm, Evropská komise eh, vytvořila docela očekávání. Eh, když jste se zajívali, co bylo v New Yorku, tak Tusk tam hovořil o nějakém balíčku na 2030, ale v podstatě opakuje, opakoval to, o čem by se mluví už pět let a hovořil možná jednoho dne a tak dále. Eh, čili tady <clears throat> to byla Tuskova řeč, zatímco tady eh, nová předsedkyně komise eh, vybuzuje obrovská očekávání. A to nemůže zůstat jenom tak, a to, to není jenom komise. My od ní tedy budeme očekávat, že tedy s tou reformou Eh, společné městské politiky, že bude pokračovat a že také eh, zpřísní cíle pro rok 2030 a nebude to jenom opakování debaty pro rok eh, cílů, o cílech pro 2050, ale že se to bude týkat také letectví a námořní dopravy a tak dále. A já jsem velice rád, že také EPP nastupuje a připojuje se k nám. Pardon, já se omlouvám, že musím tu schůzi poněkud prodloužit, ale eh, milí básy, eh, eh, zřejmě si tady zase přišel pozdě, takže si neslyšel všechno, co jsem říkal. Já ti rád mezi čtyřma očima řeknu, co jsem skutečně řekl. <clears throat> aby věděl, co tady je. Tady skutečně není eh, solidní, když někdo přijde později a neposlouchá a potom tedy eh, útočí na největší frakci ve Francii. Eh, odpovím. Petře, znáte nové technologie, vy to můžete skutečně sledovat i na počítači, co se děje. A e, já jsem věděl, že vy jste nehovořil o těch minus 55%. Ano, vy jste, hovořili, vy jste hovořil o, já nevím, e, e, letectví a podobně, a to je říkal vždycky, ale je třeba, abyste byl konkrétní o těch minus 55%, které jste v rezoluci teď nebude. Takže skutečně, mm, tak řek, řekněte, řekněte, že jste pro těch minus 55. A je to velmi zajímavá debata, říká pan předseda. A de facto ono se to nakonec vyřeší eh, v rámci eh, hlasování o rezoluce. A ještě za SAT eh, kolegyně Kutland. Ano, děkuji, pane předsedo, děkuji za tuto poslední debatu. Je velice dobré, že můžeme hovořit o těchto ambicích Evropského parlamentu. Já, Petře, musím říci, že ne, že byste tady byl tím největším Eh, kamenem, tím to největší překážkou, ale vaše skupina nemluví jedním hlasem. Eh, tady se hovoří o těch 55% a my všichni víme, že to nebude stačit, že musíme dělat více. Eh, my také máme určitý časový horizont a my skutečně musíme být schopni říct mladým lidem, že s námi mohou počítat. Čili my tady máme dvě ty linie, 50%, 55%. Já skutečně musím říct, že vaše skupina je zodpovědná, to, že tam těch 55 není a e, eh, mohla, možná byste toto mohl eh, říci tedy ve své skupině. A eh, samozřejmě musím říct, že pan Šajím e, priority naší skupiny představil velmi dobře. No jo, tak je to, je to čím dál zajímavější. Dobře. My eh, určitě tady eh, během hlasování se k tomu ještě vrátíme a ještě dám slovo komisi DG Klima a prosím maximálně na pět minut. Děkuji, pane předsedo. A děkuji všem eh, členům výboru Envy za významnou a velmi živou debatu, která právě začíná. Já bych eh, se zastavil u dvou věcí, které tady dnes eh, odpoledne zazněly. Tak především tady eh, zazněla slova o úrovni ambicí, možná také o ICAO a e, IMO a také tady o tom setkání v Santiago začátkem prosince. Z evropského pohledu my máme eh, implementovány tedy naše NDC, to jsou eh, redukce o 40 a eh, jsme skutečně dál než ostatní velké ekonomiky. A jestliže se hovoří o implementaci, tak je skutečně pro nás všechny členské země, radu i parlament, je na nás, aby se celá tato legislativa skutečně implementovala a Hmm, abychom tady eh, splně těch eh, minus 45 emisí. Hovořili jsme o tom eh, také na úrovni členských států, hovořili jsme o tom na neformální radě v Helsinkách a šlo o to, jak ty nové zdroje nové cíle eh, do tedy těch stanovených eh, termínů mohou být zpřísněny. Eh, no a samozřejmě to také souvisí s novým klimatickým zákonem, který ohlásila nová předtedně komise. <clears throat> Čili tady teď musíme být trošku trpěliví, než se komise ujme své práce. Dále je zde otázka naší dlouhodobé strategie, jak s tím přišla komise před rokem a komunikovala se to v Katovicích. No a teď jde vlastně o to, aby všechny vlády s tím souhlasily, tak abychom byli karbonově neutrální z roku 2050 v celé Evropě. Také je Eh, důležité říci, eh, že eh, komise a nadcházející předsedkyně si uvědomuje, jak je třeba, aby byli zapojeni lidé vlastně z ulice, aby byli zapojeni naši partneři mezinárodní a v podstatě tady hovoříme o nějakém přechodovém fondu. Pokud bych se mohl vyjádřit k Santiago, tak my eh, si oceňujeme tuto rezoluci, poněvadž eh, tady jak vyjednávači, tak eh, vyjednávačům Evropské unie dává jaksi dobrý obraz, jak dále postupovat. My víme, že v Katovicích byla tedy prosazena za transparentní pravidla a odvedla spousta další práce ale máme tady ještě opatření k článku 6. E, to je naše priorita. Priorita to bychom chtěli, aby to bylo tedy konečně uskutečněno, ale nechceme tedy e, podkopávat naši environmentální integritu. Musíme být ambiciozní, e, poněvadž to vlastně je středobodem našeho postoje a vystupování na globálním trhu. Co se týče Eh, Santiago, eh, tam, kde máme mechanismy, které eh, také působí určité škody. No a <clears throat> budeme hovořit o dalších věcích, napří, věcech například o oceánech. Záleží nám na tom, abychom dosáhli významného pokroku. Někteří řečníci také hovořili o letecké dopravě a dopravě lodní. A tady já musím znovu říci, že pozice EU je jasná. A sice e, my uděláme všechno pro záchranu a obranu našeho, našeho zákonodárství, našich zákonů, aby to nebylo nějak podkopáváno a určitě e, ICAO nebude žádným způsobem e, mít možnost nějak předjímat revizi našeho systému ETS. Také chceme, aby Korsa pokračovala dál. A tady chci také hovořit s ICAO, aby si stanovilo dlouhodobé cíle. Pokud se týče IMO, tak víme, že ta krátkodobější řešení by měla už začít působit v roce 2023, to je tedy velké tempo. A také víte, že budoucí eh, šéf komisařka hovořila ve svém eh, proslavu ještě další, řadě dalších věcí. Děkuji vám. Děkuji vám za ty komentáře. A tím tady tuto rozpravu ukončíme. Rád bych vás nejprve tady upozornil na další kroky. Lhůta pro Pozměňovací návrhy vyprší 2. října v 11 hodin, bych to řekl úplně přesně. Hlasování ve výboru Envy bude 6. nebo 7. listopadu a hlasování na plenárce bude také v listopadu. Bude to tedy druhé plenární zasedání v listopadu. A Zároveň to bude první příležitost, aby tento parlament přijal formální kroky eh, v klimatických otázkách v tomto legislativním období. To znamená, že eh, v té době budeme uprostřed vytváření té takzvané zelené dohody a toto usnesení bude velmi důležité z politického hlediska a proto je velmi důležité, aby se té diskuze účastnili všichni eh, členové výboru, aby se také účastnili předkládání pozměňovacích návrhů a následně hlasování v listopadu. A tím už se dostáváme k poslednímu bodu našeho dnešního programu. Je to výměna názorů s komisí o druhém akčním plánu pro boj proti nezákonnému obchodování s tabákovými výrobky. Je to na žádost koordinátorů konkrétně SAD. A v tuto chvíli tedy předám slovo zástupci OLAFu. Dostane slovo jako první na 10 minut a pokud s tím skupina SAD bude souhlasit, tak vám následně dám eh, slovo, abyste eh, tady vysvětlili svoji žádost. Nejprve tedy na 10 minut dostane eh, slovo zástupce OLAFu. Děkuji, pane předsedo. Hezké odpoledne. Jmenuji se Georg Röbling a vedu oddělení v OLAFu, které se zabývá bojem proti nelegálnímu obchodování s tabákovými výrobky. Děkuji panu předsedovi za příležitost vás informovat o důležitých otázkách boji proti nelegálnímu obchodování s tabákovými výrobky. Nejprve mi dovolte dvě poznámky. Za prvé, rád bych vám vysvětlil, jak to v tuto chvíli vypadá s nelegálním obchodováním s tabákovými výrobky a za druhé bych rád řekl, co tedy Evropská unie dělá v reakci na něj. Na to. Než se k těmto tématům dostanu, tak bych rád řekl, že OLAF má za úkol boj proti podvodům a zneužívání evropských prostředků. Na jedné straně jsme nezávislý vyšetřovací orgán, na druhé straně jsme tedy ve službách komise a v této roli jsme tu dnes. Rád bych tedy řekl, proč je z hlediska komise důležité, abychom se více angažovali v boji proti nelegálnímu obchodování s tabákem. A má to tři důležité důvody. Za prvé, daňoví poplatníci ztrácí v nelegálním obchodu eh, celou řadu eh, peněz. Víme, že tabákové výrobky jsou zdaněny a eh, celkem bychom mohli, pokud bychom zabránili nelegálnímu obchodu, získat 10 miliard euro za rok. Navíc je to tak, že nelegální obchod eh, podrývá naše vyvážené zdravotní politiky. Je to dáno tím, že my i kvůli ochraně zdraví stanovujeme nějaké ceny a tím, že jsou tyto ceny eh, snižovány, tak se podrývá naše zdravotní politika. A konečně v neposlední řadě jsou tu i bezpečnostní obavy související s nelegálním obchodem s tabákem. Nelegální obchod je dnes eh, tedy eh, obchodem Eh, kriminálních skupin, ze kterého se generují gener eh, nelegální zisky. My bychom tedy chtěli společně s parlamentem co možná nejvíce potírat boj proti nelegálnímu obchodování s tabákem a těšíme se na to, že s vámi budeme moci co nejvíce spolupracovat. Nejprve se pojďme podívat, co orgány v celé EU dělají, ať už jsou to pohraničníci, celníci, policie. Všichni se snaží eh, co možná nejvíce stáhnout nelegální tabákové výrobky z trhu a během minulých let eh, se eh, ustálil stabilní trend zabaví, eh, orgány zabaví každý rok 3 až 4 miliardy cigaret. Olaf napomáhá členským státům v celé řadě z těchto aktivit a s hrdostí můžeme říci, že 500 eh, eh, milionů cigaret za rok bylo drženo členskými státy za přímé pomoci OLAFu. A nyní tedy k těm konkrétním aktuálním trendům, které je možno vypozorovat. Za prvé, pozorujeme trend relokace, přesunu eh, nelegální výroby zpátky do EU. To znamená, že už nejde o to, že by se ze třetích zemí dostávaly do EU e kontejnery, ale dochází k nelegální výrobě právě v EU. A já bych rád ukázal, jakou dimenzi ten fenomén má a proto vám ukážu eh, nebo řeknu eh, pár příkladů. V loni Eh, v jednom ze západních českých států byla objevena eh, výrobna a eh, jde, co je zaražící, je to množství vyráběných cigaret. Bylo tam nalezeno 40, 4 miliony ton tabákových výrobků a ta továrna nebo výrobna mohla vyrábět 250 tisíc cigaret za rok. Tady vidíte, jak to vypadá. My jsme tady objevili eh, zdrojový materiál, zabrani, zábavili jsme na místě eh, mnoho cigaret, to znamená, že bychom mohli uvádět mnoho příkladů. Druhý trend, o kterém chci hovořit, eh, rostoucí pašování tabáku do vodních dýmek. Zdá se, že určitý eh, podíl toho, co se zabavilo, tady nebyl dostatečně procen a zaplacen. To znamená, že to je současná situace a jaká je reakce EU a členských států eh, v reak- tedy tváří v tvář těmto jevům. Prvním politickým projektem z roku roku 2011 byl akční plán pro východní hranici. O dva roky později eh, vznikl strategický dokument a první akční plán, který jasně eh, říká, co je potřeba udělat. A tento akční plán byl v následujících čtyřech letech eh, prováděn. O čtyři roky později komise eh, vydala zprávu o pokroku a ta zpráva v zásadě říká, že navzdory celé řadě přijatých kroků ten problém zůstává stále akutní, protože nelegální aktivity škodí veřejnému zdraví, veřejným financím a bezpečnosti. Eh, a proto komise v loňském roce v prosinci zveřejnila druhý akční plán, který navazuje na ten první akční plán a doplňuje ho o celou řadu nových oblastí. Celková strategie z roku 2013 zůstává i nadále v platnosti, bylo ji potřeba pouze aktualizovat z našeho hlediska. Já si myslím, že to sdílí i členské státy a i parlament. Eh, jde pouze o kombinaci eh, solidního eh, prosazování práva a politického rámce, složeného z interních i externích opatření. To znamená, že musíme i nadále zajistit, že tady bude eh, přiměřený interní i externí rámec. Eh, chceme v rámci politických opatření zajistit legální dodavatelský řetězec, chceme posílit přeshraniční spolupráci a bojovat proti nelegálním eh, sítím. Jaké jsou klíčové prvky toho druhého akčního plánu, který máme v tuto chvíli na stole? Celkem za to jsme tedy identifikovali tři nebo čtyři nové dimenze, které nový akční plán přidává do toho prvního. A Nyní máme tedy mezinárodní dohodu, která se věnuje boji proti nelegálnímu obchodu s legálním eh, nebo s tabákovými výrobky. To je takzvaný protokol FCTC, který byl přijat pod záštitou VHO. Musím přiznat, že při ratifikaci a vytváření této dohody se hrály klíčovou roli Spojené státy. Eh, ten, tuto důležitou dohodu už ratifikovalo 56 stran. Ten dokument se stal mm, úhelným kamenem mezinárodních aktivit na tomto poli. Nicméně se angažujeme také v bilaterálních vztazích se zdrojovými a transitními zeměmi a pracujeme i na tomto poli. Snažíme se zaměřit na klíčové vstupní materiály, protože eh, nelegální výroba v EU funguje pouze tehdy, pokud tu bude dostatečný přístup k nelegálnímu materiálu. A dále musíme ten černý trh chápat jako trh, který funguje na základě nabídky a poptávky. To znamená, že to musí být lidé, kteří si ty nelegální cigarety kupují, jinak by ten trh nefungoval. To znamená, že se musíme soustředit také na eh, zvyšování povědomí mezi spotřebiteli a Eh, v tomto ohledu tedy velmi těsně spolupracujeme s našimi kolegy z oddělení, které se zabývá zdravotními otázkami. Eh, nyní bych chtěl zdůraznit ty největší úspěchy mezi 50 eh, různými akcemi nebo kroky, které jsme zmínili. Já bych chtěl zmínit šest nebo sedm z nich. Ústřední role protokolu FCTC eh, pro eh, tedy mezinárodní aktivitu na tomto poli. Vždycky, když se setkáváme se třetími zeměmi, tak i ty eh, Vyzýváme k tomu, aby ratifikovali tento protokol také za druhé. Snažíme se překonat mm, propasti nebo rozdíly v bilaterálních vztazích se sousedními zeměmi. Rád bych řekl, že je to jedna země sousedící z eh, EU, kde nemáme dobře fungující eh, rámec pro spolupráci. To znamená, že tomu bychom se chtěli věnovat, to bychom chtěli brzy napravit. Za třetí musíme se soustředit i na výrobní zařízení. Eh, musíme ho Eh, monitorovat. To je naléhavá, naléhavá záležitost. Za čtvrté, eh, snažíme se rozširovat IT nástroje, které mají k dispozici celní orgány. Dále eh, jsme spustili nezávislou tabákovou laboratoř pro analýzu zabavených tabákových výrobků a v září jsme také vydali zvláštní průzkum Eurobarometru, eh, který se zabývá právě tím, jak veřejnost vnímá tabákové výrobky. Také se snažíme sbírat zpravodajské informace, to je zhrubý přehled toho, co děláme, pane předsedo. Čas vypršel, ale velmi se těším na vaše dotazy. Děkuji. Děkuji vám za vaši prezentaci. Doufám, že tedy Eh, členové výboru dostanou ty vaše folie k dispozici. Jak už jsem řekl, nejprve dostane slovo pan González z frakce SAD, protože právě eh, koordinátoři za SAD tedy byli autorem této žádosti. Následně budeme spontánně vyvolávat další členy. Děkuji. To, co jste nám říkali, jako zástupci OLAFu k tomuto protokolu bylo všechno velmi zajímavé. Překvapivé bylo to odhalení nelegální továrny na tabákové výrobky uvnitř Evropské unie. Já vám chci poblahopřát eh, k té schopnosti odhalování takovýchto záležitostí. Nicméně jasně to svědčí o tom, že zde máme velký problém. A děkuji vám také za existenci toho protokolu. Je dobré, že aspoň tedy existuje protokol, který umožňuje kontrolovat nelegální tabák, s nímž se obchoduje u nás v Evropské unii, ať už je produkován tady nebo mimo Evropskou unii. To je přece jen dobré. Myslím si, že Veřejnost by se opravdu měla seznámit s tím, jaké problémy působí konzumace nelegálního tabáku. Samozřejmě i legální tabák poškozuje zdraví, ale toto je ještě horší, protože ty složky nejsou pořádně analyzovány, takže to působí problémy pro zdraví a kromě toho jsou zde problémy daňové. Ten, tato práce je tedy důležitá. Důležitý je boj proti kouření obecně a boj proti obchodování s nelegálními tabákovými výrobky o to více. V uplynulých letech v USA byly velké starosti, které se týkaly elektronických cigaret, protože došlo k nějakým úmrtím. Teď už je znám důvod těchto úmrtí, ale v některých případech také na základě zpráv eh, od eh, FDA jsou tato úmrtí dávána do souvislosti s konzumací nelegálních eh, náplní do elektronických cigaret. Bylo to smícháno s dalšími nelegálními látkami a tím pádem dochází k úmrtí kvůli konzumaci látek, jejichž dopady zatím ještě známy nejsou. Odhalili jste něco takového v Evropě? Obchoduje se s těmito produkty, s těmi nelegálními náplněmi do elektronických cigaret? Protože podle našeho názoru je také důležité, aby se to postihovalo. A další věc, kterou vyžadujeme, i když tedy Olaf zde není zodpovědný, ale požadujeme, aby byla přijata přísná legislativa v Evropské unii proti těmto produktům. Takže by mě zajímalo, jaké je vaše stanovisko, jestli při uplatňování tohoto protokolu jste narazili na něco takového. Děkuji. Thank you. Do we have any... Děkuji. Ptám se, jestli jsou nějaké další dotazy od nějakých dalších poslanců. 3, 2, 1, Nyní uzavírám seznam řečníků a předávám slovo komisi, která má slovo na pět minut. Určitě můžete doplnit svoji prezentaci, ale bude dobré, když nejprve odpovíte na otázky, které pokládal pan González. Velmi děkuji. A děkuji také panu poslanci za to, jakou podporu vyjádřil protokolu. Souhlasíme s tím, že právě protokol je klíčovým nástrojem na mezinárodní úrovni, díky němuž můžeme pokročit v boji proti nelegálnímu obchodování s tabákovými výrobky. Pokud jde o e, daňové hledisko, tak se nejvíce pašují cigarety a také tabák do vodních dýmek poslední době. To jsou dva klíčové prvky, se kterými se obchoduje v průmyslových množstvích, to znamená v kontejnerech. A důvod je ten, že u nich je velmi vysoká daň. To znamená, že pašeráci z toho mají eh, velký zisk. Tak tomu není u jiných tabákových výrobků, ale tím, že nemáme jednotný daňový evropský systém, tak uh, se tedy ostatní tabákové výrobky nepašují v takové množství. Já bych eh, chtěl v tuto chvíli předat slovo své kolegyni z eh, zodpovědné za zdravotní otázky, paní Emerning, která se k tomu vyjádří. Ano, děkuji. Děkuji. Eh, mohu k tomu říci, že pečlivě sledujeme to, co se děje ve Spojených státech i v dalších evropských zemích. Začal, některé státy již začaly při, přijímat kroky. Eh, my jsme nikdy netvrdili, že elektronické cigarety jsou eh, zdravé. My jsme hovořili poměrně explicitně, pokud jde o elektronické cigarety. Regulovali jsme je na evropské úrovni v rámci směrnice o tabákových výrobcích. To znamená, že musí dodržovat stejná pravidla jako tabákové výrobky a také jsme stanovili maximální úrovně nikotínu a tak dále. Mohu tedy říci, že zatím žádný členský stát nenaznačil, eh, že by došlo k takovým případům. případům. Rozeslali jsme e-mail, ve kterém jsme se ptali, jestli k takovým případům došlo a jestli členské státy přijaly opatření nebo jestli mají v úmyslu přijmout opatření. Pokud jde jednu z těch nejdůležitějších otázek, tak eh, ta se týká zákazu aromat v elektronických cigaretách a to spadá do kompetence eh, členských států. Zeptali jsme se jich, jestli tedy některý členský stát Eh, má v úmyslu zakázat aromata. Tolik tedy eh, v tuto chvíli z mé strany k elektronickým cigaretám. Děkuji. To znamená, že i tato výměna názorů skončila. Děkuji vám za materiál, který jste představil Evropskému parlamentu. Je to samozřejmě velmi důležité téma, byť bychom byli mnohem rádi, kdyby se mu věnovala větší pozornost. Eh, byli bychom rádi, kdyby tady bylo více členů výrobu, omlouvám se za to, ale eh, nepochybně můžete eh, počítat s se spoluprací z naší strany i ze strany komise. To znamená, že vám děkuji a zítra se sejdeme v 9 hodin 30 minut. Omlouvám se, ne v 8.30, ale v 9 hodin 30 minut. Můžete přijít na snídani, ale oficiální začátek je v 9.30.